návštěvník má nějaké osobní problémy a postaráme se o něj. Eh, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych vám sdělil, že výbor Envy včera večer schválil zprávu k pařížské dohodě o boji proti klimatu. tím byl vytvořena formální předpoklad pro to, aby plénum dnes o této zprávě, kterou nám představí kolega Lavia, hlasovalo. Jedná se o historické hlasování, protože s přijetím tohoto textu učiníme poslední politický krok na cestě ratifikace Evropské unie, ratifikaci pařížské dohody a naším hlasováním eh, otevřeme cestu k tomu, aby celá dohoda mohla překročit nezbytný práh pro to, aby vstoupila v platnost v celém světě. Ani rok po uzavření rámcové dohody v prosinci 2015 to by byl výborný výsledek a Eh, byl by završen ještě před další konferencí v Marrakeši. Tím by Evropská unie významně přispěla eh, a ukázala by vedoucí sílu. Jenom pro srovnání eh, mezi uzavřením protokolu z Piota a vstoupením v platnost uplynulo 8 let. A teď jsme 9 měsíců po pařížské konferenci. Proto jsem velice šťasten, že vy, vážené kolegyně, vážení kolegové, jste souhlasili s mým návrhem, abychom toto historické hlasování provedli v příslušném slavnostním rámci. Jsme velice pocní tím, že generální tajemník OSN pan Ban Ki-moon je u nás. A dovolte, pane generální tajemníku, který jste jedním z největších architektů této historické dohody, abychom vám vyjádřili vysokou úctu, abychom vám poděkovali za váš výkon. Ještě jednou vás srdečně vítám v Evropském parlamentu. Náš dík dnešní den platí také Francouzské republice, která byla hostitelskou COP21 a vyvinula enormní politické úsilí pro to, aby dohoda mohla být uzavřena. A proto mě nesmírně těší, že úřadující předsedkyně COP21 dlí na dnešním zasedání. A paní ministrině Royal, rád bych vám poděkoval a zároveň také celé francouzské vládě za vaše ohromné úsilí. Pan generální tajemník OSN Ban Ki-moon nás poctí krátkým projevem a poté požádáme předsedy jednotlivých frakcí a na závěr přistoupíme k proceduře hlasování. Pane generální tajemníku, máte slovo. Uh, Martin Schulz. Vaše excelence, pane Schulz, pane předsedo Evropského parlamentu, pan eh, Jean-Claude Juncker, mm, předseda Evropské komise, vaše excelence, pane Vane Korčuk, předseda Rady státní tajemník pro evropské záležitosti, vaše excelence Madame Segolene. Royal, předsedkyně KAP 21, vaše excelence, pan Markos Sevkovič místo předseda zodpovědný za energetickou unii, pan Miguel Arias Canete, komis, eh, komisař pro klimatické eh, klima a energii, pane Giovanni Lavia, předseda výboru eh, pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, vážení poslanci Evropského parlamentu, Eh, vážení ministři, dámy a pánové, vaše excelence, eh, je mi velkou ctí jako, generální, jako generálního tajemníka OSN využít této příležitosti, abych mohl znovu oslovit vážené eh, členy Evropského parlamentu. Děkuji za toto privilegium. Původně jsem neplánoval, že přijedu do Štrasburku, ale Změnil jsem své plány, abych vás mohl oslovit v tuto klíčovou chvíli na pozvání předsedy eh, Martina Šulce. Eh, chci mluvit o důležitosti ratifikace pařížské dohody o klimatických změnách. Hluboce si cením vašeho vedení, vašeho, vaší angažovanosti. Evropská unie má dlouhou eh, historii eh, vedoucí úlohy v oblasti klimatických změn. To je hlavní výzva naší doby. Jako eh, členské země EU vaše země projevily znovu a znovu, že nejenom mm, si uvědomujete závažnost této hrozby, ale také jste připraveni využít příležitosti, které to přináší pro udržitelnější, konkurenceschopnější ekonomiku a stabilní, zdravější společnosti. Eh, vedle eh, vedoucí role v jednání v rámci eh, OSN, podporu klimatického fondu a dalších mm, mechanismů financování, zavádění čisté energie. Členové Evropské unie eh, projevili eh, sílu. Dnes máte opět příležitost projevit globální klimatické vedení. Eh, chci podpořit co nejrychlejší ratifikaci pařížské dohody. To by mělo umožnit Evropské unii a členským zemím Eh, mm, využít ratifikačního instrumentu v sídle OSN v New Yorku. Tak rych, toto rychlá ratifikace by byla velkým úspěchem, bylo by to obzvláště uh, hodné v případě takto závažného problému naší doby, který se týká všeho. V posledních týdnech jsme viděli eh, velkou mobilizaci ve všech částech světa, aby eh, byl vdechnut život pařížské dohody v letošním roce. Tento týden se formálně k této dohodě připojila Indie. 31 zemí se připojilo k této dohodě na, akci, eh, na vysoké úrovni v OSN 21.9. Už v září. Dva největší emitenti, Čína a USA, eh, dali politickou podporu Paříži a formálně se připojili k pařížské dohodě. Já chci zdát hold všem těmto vládám za jejich efektivitu a za vedoucí úrohu, kterou se hrávají. My jsme překročili první práh pro vstup v platnost. Nyní máme 62 zemí, které se připojily k té této dohodě. Vaše excelence, vážení poslanci, dámy a pánové, já chápu a respektuji eh, rozhodovací procesy v Evropské unii. Současně vítám rozhodnutí ministrů životní prostředí EU 39 aby, uh, aby zvolili rychlejší postup, tak aby jednotlivé země byly schopni přímo odeslat své eh, ratifikace do OSN. Chci na vás apelovat, abyste schválili tento zrychlený postup. Blížíme se překročení Prahu 55 Nyní můžete dělat historii. Můžete pomoci vést svět k lepší budoucnosti. Nedovedu si představit lepší způsob, jak zajistit platnost pařížské dohody, než aby vstoupila v platnost v rekordním čase. S podporou eh, nejsilnějších ekonomik světa eh, rychlý vstup v platnost by demonstroval nový závazek Evropy me mezinárodních korporací. Pomohlo by to k transformaci nízko, směrem ke nízkokarbonové odolné ekonomice, aby se omezil nárůst globálních teplot pod úrovní 2 Takto by bylo možné chránit nejzranitelnější komunity světa a pomoci jim přizpůsobit se nevyhnutelným klimatickým dopadům. Ve jménu lidstva pro, eh, pro budoucí generace vás vyzývám, abyste podpořili rychlou ratifikaci pařížské dohody. Pane předsedo, vážení poslanci, vaše excelence, v době eh, rekordních tepel eh, musíme podniknout hysterické kroky. V tváří v tvář mnoha výzvám musíme ukázat, že jsme jednotní. E, tváří v tvář největší výzev je ze všech. Toto je naše šance. Vydat se směrem k bezpečnější, utržitelnější, spravedlivější budoucnosti pro všechny. Využijeme této příležitosti a e, držme se cílů a hodnot naší organizace. Vaše excelence, pane předsedo, vážení poslanci, vážení ministři, jak asi víte, můj mandát jako generálního tajemníka skončí e, na konci tohoto roku. Až skončím svůj, ve svém úřadu, tak e, Mm, pro mě velkou ctí sloužit této organizaci a úzce spolupracovat s Evropskou unii a s Evropským parlamentem. Chci využít této příležitosti, abych vyjádřil nejhlubší vděčnost a podporu, kterou jste mi poskytovali a OSN eh, v posledních deseti letech. Já doufám, že Evropská unie bude pokračovat ve své vedoucí úloze při podpoře globální misi o misí OSN mm, v oblasti lidských práv, udržitelného rozvoje a trvalého míru na světě. Děkuji vám za vaši, váš leadership a za vaši angažovanost. Spolupracujme na tom, aby tento svět byl lepší pro všechny. Děkuji vám. Dank. Děkuji mnohokrát, pane generální tajemníku. Dámy a pánové, a nyní zahájíme proceduru hlasování. Nejprve krátké prohlášení k průběhu. Nejprve udělím slovo předsedovi, předsedům jednotlivých politických skupin, které vydají krátké prohlášení za jejich respektivní frakce. Poté udělím slovo předsedovi výboru pardon, předsedovi komise a úřadujícímu eh, předsedovi rady a poté udělím slovo na základě našeho jednacího řádu eh, zpravodajovi a předsedovi výboru Envy Giovannemu Laviovi. A poté dojde ke jmenovitému hlasování v případě, že bude hlasování pozitivní, bude uzavřen celý proces a na závěr eh, potom napíšu takzvaný eh, předávací dopis tento dopis půjde předsedovi Evropské rady a generální tajemník OSN, paní ministrině Royal a předseda komisy dostanou tyto, tento dopis rovněž. A tím bude vyplněn předpoklad pro té, poté, aby v New Yorku bylo dosaženo vstoupení v platnost, protože tím se dosáhne překročení Prahu 55 procent a tím pádem dnešním usnesení vytvoříme předpoklad pro to, aby rámcová konference z Paříže vstoupila, rámcová dohoda z Paříže vstoupila v platnost. Poté poprosím předsedu komise, pana Lavio a paní ministrině, aby se účastnili tohoto podpisu. Za frakci EPP Evropské strany lidové má slovo její předseda pan Weber. Vážení paní předsedové, vážený pane generální tajemníku, srdečně vás vítám v Evropském parlamentu. Dovolte, abych vyjádřil, že i my děkujeme vám za vaši práci, kterou jste vykonal pro svět ve spolupráci s Evropou v posledních deseti letech. Kolegyně a kolegové, změna klimatu je centrální úlohou naší generací politiků a proto dnešní den je skutečně historickým dnem. Evropané mohou být hrdi na to, že byli vedoucím kontinentem při reagování na tuto otázku. Bez vedoucí síly Evropy by k této rámcové dohodě nedošlo. Tím jsme ukázali, že jsme schopni hovořit jako Evropané jedním hlasem a účastnit se významným způsobem rozhodování na globální úrovni. My Evropané nyní po podpisu musíme také konat. To znamená, učiněné přísliby musí být též uskutečňování. Kolegyně, kolegové, za mou politickou skupinu chci vyjádřit, že globální Eh, problémy potřebují globální řešení. Navzdory populismu, eh, který se šíří v celé světě, ukazujeme prostřednictvím této dohody, že svět je schopen společně reagovat na globální problémy. Celá řada otázek, celé, eh, celá řada obav je spojena s tímto tématem, ale dnes je den optimismu. Dnes ukazujeme, že jsme schopni problémy řešit a proto je to dobrý den. Děkuji vám mnohokrát. Za sociálně demokratickou frakci promluví její předseda, pan Pitela. Pane předsedo, vážení poslanci, paní ministrině Royal a pane generální tajemníku banky mu nechci vám poděkovat za vaše desetileté angažma a za slova, která jste zde vyslovil. Evropa je dnes Evropou, kterou chceme, nikoliv Evropa, která se uzavírá do svého vlastního pouzdra, nýbrž která se otvírá světu a plní historickou misi, největší misi, a sice starat se o lidstvo a svět, aby došlo k cestě pro lepší život. Není to něco, co se zaobírá právnickými otázkami, které by nás štěpily. Evropa a dohoda kterou dnes máme, ukazuje, že Evropa eh, věci, které jsou sepsány, na nichž eh, se dohodly příslušné státy, <clears throat> bude uskutečnitelná. Proto, aby byla zachráněna planina, která existovala miliardy let před eh, tím, než ji obývali lidé a budeme ji moci čistější předat našim dětem a našim vnukům. A za frakci EKR pan poslanec Messerschmidt. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že eh, z minulého týdne ze setkání ministrů eh, Evropy eh, vzejde ratifikace smlouvy a Evropský parlament toto nyní potvrzuje. COP21 eh, je postaven na 127 eh, příspěvcích ratifikujících států a nyní tomu dáváme pevný základ. Připojili jsme se ke Spojeným státům a k Číně a k 60 dalších, eh, kteří již toto schválili. Výsledkem je, eh, že tato smlouva eh, nabývá právní závaznosti ke konci tohoto roku. Je to globální úsilí, eh, které je vidět a projevuje se v tom, že již bylo předloženo 191 národních klimatických plánů. My nyní uvidíme, jak budou tyto sliby implementovat vlády členských zemí Evropské unie. Děkuji. Nyní za spojenou levici promluví paní předsedkyně Zimmer. Eh, samozřejmě pan Ferhofstadt, pan předseda liberální frakce a teprve poté eh, bude následovat eh, paní Zimmer za sjednocenou levici. Prosím, pane Ferhofstadt, Děkuji, pane předsedo, pane generální tajemníku. Především děkuji vám za těch deset let. A paní ministrině jsem velice šťastný, že jste i vy přispěla svou ohromnou prací a e, vím, že v současné době e, znáte cestu, jako je třeba se ubírat. Kolegové, domnívám se, že COP21, tato pařížská dohoda, je historická. Domnívám se, že je natolik historická jako univerzální deklarace lidských práv eh, z roku 1948. A podobně jako v roce 1948 COP21 ukazuje, že mnohostrannost funguje v politice a že globální vláda pro naši planetu není snem, jak někteří tvrdí. Dokazuje se také, že i Evropa může vést Evropu správným směrem a svět právným směrem a že když spojíme síly, jsme silnější. Jak je to dramatický rozdíl oproti tragédii v Alepě? Jsou zabíjeni civilisté, bombardují se nemocnice, Eh, zadrhla se jednání mezi Amerikou a Ruskem a eh, mnozí eh, se cynicky k tomu staví, jakože nemohou nic dělat. To je vlastně, co si na způsob poválečné logiky Rady bezpečnosti. Naopak COP21 pařížská dohoda demonstrují pravý opak, a sice, že mezinárodní společenství a Evropa jsou schopni převzít zodpovědnost a že multilateralismus je cestou vpřed pro budoucí generaci. Děkuji vám. Děkuji. Eh, ještě jednou se vám omlouvám, pane Ferhofstadem. A teď má skutečně slovo eh, za senocnou levici paní předkyně Uh, eh, Vážený pane předsedo, já Eh, jsem samozřejmě eh, připravená také do budoucna hovořit jako první za frakci, kterou můžeme do budoucna zavést. Vážený pane Bankimune, já bych vás také jménem eh, své frakce ráda přivítala v tomto sále. Je to pro nás velká čast. Boj proti klimatickým změnám je globální výzva, v tom se shodneme. Je třeba vytvořit rámec, který bude závazný a snižovat eh, obsah eh, skleníkových plynů. Nicméně musím říci, že pro nás je ten dnešní akt pouze startovním výstřelem. Nemůžeme se zde zastavit. Musíme se zamyslet nad způsobem, jak je žijeme, produkujeme a spotřebováváme. Obecný kapitalismus toto nedokáže. Proto musíme hovořit o tom, jak společně eh, v celosvětovém společenství se ujmeme této zodpovědnosti a jak přispět k tomu, aby naše životní prostředí, sociální společenství a soužití se zvířaty eh, změníme udržitelným způsobem. Proto vyzývám, aby cíle, které si eh, dohodla Evropská unie, abychom se s nimi nespokojili. tu na Eh, tuna silníkových plynů za 4 eura, to skutečně nestačí. Musíme učinit mnoho a my jsme k tomu připraveni a toto chceme také podporovat pro náš svět a pro budoucí život našich dětí. A nyní za frakci zelený paní předsedkyně Harms pane generální tajemníku Banky Chtěla bych vám, protože si myslím, že také vám eh, to, co se odehrává v Sýrii, láme srdce den za dnem. Eh, proto bych chtěla poblahopřát vám a Spojeným národům eh, k něčemu, co se podařilo. To se totiž dá říci o pařížské dohodě a o jejím ratifikačním procesu. A já pevně věřím, že tato dohoda je významná pro mezinárodní ochranu klimatu, ale že je důležitá také pro Spojené národy, v jejich čele budete stát ještě do konce roku. Přála bych si, aby se vám podařilo docít úspěchu také vzhledem k těm hrůzám, které se dohrávají v syrském Alepu. Od paní Royal my jako zelení v Evropské unii mohu říci, očekáváme tedy, že rada e, nejenom tedy má schopnost rozhodnout v tom e, ratifikačním procesu, ale že bude moci také konat, a to si s tou ambicí. Evropská unie má k dispozici všechny technologie, aby mohla jinak hospodařit, jinak dobývat energii, jinak organizovat dopravu. Ale prostě Eh, musíme se také odhodlat ke skoku, nesmíme to neustále odkládat. Eh, ta důslednost, která je tady dnes demonstrována, eh, ta je nutná také na špici Evropské unie. To, jak budeme konat v Evropě, jak budeme hospodařit v Evropě, to je zásadní pro lidi nejenom u nás, ale také mimo Evropské unie dnes i zítra. Nebudeme dnes hovořit o uprchlících, ale klimatické výzvy jsou obrovské výzvy. A Evropané eh, v těch posledních letech skutečně ukázali stižádost. Děkuji. EFDD e Za EFDD pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo. Hm, také my jsme spokojeni s tím, že eh, Evropská unie ratifikovala pařížskou dohodu. Byl to důležitý krok, ale já si nemyslím, že bude stačit. Je to první krok. Eh, nemůžeme eh, povolit v našem úsilí. Měli by to vést k novým snahám, abychom čelili nejvážnější výzvě pro lidstvo. Chci zmínit několik čísel. Pokud nedojde k radikální změně v příštích pěti letech, Eh, úroveň lidského utrpení bude neakceptovatelná a bída eh, lidí. Musíme projevit odvahu a opustit model, který je absurdní, který je založen na neomezeném růstu, na, eh, který vyžaduje neomezené zdroje. Musíme termín růst nahradit výrazem rovnováha. Můj devítiletý syn mi nedávno řekl, pokud budeme takhle pokračovat dál, tak nakonec někde narazíme mm, hlavou do stropu. Měli bychom se na to podívat očima dítěte, protože e, děti e, konec konců jednou zdědí svět. Za ENF e, pan de Graaf. Co dělat v souvislosti s klimatickými změnami EU? se to netýká, ta by neměla ratifikovat tyto dohody. Zase šťastné tváře v této místnosti díky tomuto takzvanému historickému milníku, to chápu. Vliv EU na tuto dohodu je evidentní. Tyto dohody jsou e, jedna strana mince. Je to škodlivé pro rozvojové země, klimatické efekty nejsou jasné, občané ponesou obrovské náklady. Elita se tady směje a mne si ruce. Oni budou profitovat z těchto klimatických akčních plánů, ale tvrdě pracující občané v členských zemích budou brzy platit více za elektřinu, auto, topení a tak dále. Je to hamba. Pane předsedo, eh, v tuto chvíli EU ratifikuje to hodu a já vidím jedinou možnost podpory, že členské státy mohou nebo nemusí plnit tuto dohodu způsobem, jaký se zvolí. A to je dobře. Nyní má slovo pan poslanec Balco za nezařazené. Titkár a napirendükön ünnepélyes ülés szerepel, de valójában egy nagyon fontos tartalmi döntése kerül sor, az Európai Unió a mi szavazásunkkal. Je to velice významné slavnostní zasedání, kterého se účastníme, ale musíme podepsat něco velice významného. Slyšíte mě? We begin again. Já začnu znova. Kérdezem. Mond. Slyšíte mě, prosím pěkně? Slyšíte? A je můj projev tlumočen? Ano, děkuji vám. Začněte. Ještě jednou. Vážený pane předsedo, vážený pane generálnímu tajemníku, eh, vidíme tady na programu slavnostní zasedání, ale jedná se o nesmírně zajímavou obsahovou otázku. Evropská unie stojí před ratifikací této dohody. Celá řada zemí ji již ratifikovala, ale je to významný krok ve směru vstoupení v platnost této dohody. Členské státy EU hrály velikou roli v boji proti klimatickým změnám a stanovily si ctižádostivé cíle. Rovněž je plní. Ale Máli dojít k soutěžení od stižádosti ve cíl, rád bych tady učinil dvě poznámky. My neseme odpovědnost za evropské občany a za evropské hospodářství. Jedná se o stále radikálnější kroky. Musíme přitom vzít v úvahu, že Evropa je odpovědná jenom za 10 emisí a nejedná se o snižování emisí, ale o jejich eh, přemístění. A eh, to je třeba zohlednit proto, aby evropské hospodářství zůstalo konkurenceschopné. Je velice důležité v této dohodě, aby byla právně závazná. Evropská unie však musí eh, také tyto cíle realizovat, ale není možné, aby USA, jeden z největších znečišťovatelů, životního prostředí a zároveň jedna z největších zemí, aby tedy USA, které stále sledují své zájmy, dostály také své odpovědnosti. Děkuji vám a za komisi má nyní slovo její předseda pan Juncker. Pane předsedo, pane generální tajemníku, Evropa dnes ukazuje, že je schopna učinit velké věci, že je schopna se spojit, spojit svou energii a své síly. Tato pařížská dohoda nespadla z nebe. Bylo zapotřebí, aby Všichni z nás k ní přispěli a proto já bych rád odstil francouzského prezidenta Franco Hollanda, bývalého ministra zahraničních záležitostí pana Fabia a také váženou panou ministrini Royal, která významně přispěla k dosažení této dohody a která si uvědomovala nezbytnost její v tomto sále jsem jednou řekl, že Evropa nedospěje jen tak k léciadké dohodě. Je to úžasná dohoda, která bude závazná a proto je dnešní den tak významný. Máme příležitost účastnit se hnutí, eh, které se zapíše do historie. A panu de Gra bych řekl, že to není ani poprvé, ani naposledy, kdy jste promeškal eh, své setkání s historií. Historie dokazuje také pokrok. Musíme se o něj starat. Možná, eh, že eh, to řeknu příliš pateticky, ale činíme velký krok pro lidstvo a já jsem velice hrdý na to, že jsme udělali to, co jsme udělali. Za předsednictví rady teď pohovoří pan Korčok. Pane předsedu Evropského parlamentu, drahý generální tajemníku. Chtěl bych začít tím, že vyjádřím naši vděčnost a za vedoucí roli eh, generálního tajemníka Organizace spojených národů, kterou projevil v, té, našem společném úsilí eh, dohodnout se na této ambiciozní pařížské dohodě a také chci poděkovat za deset let vaší služby mm, mezinárodnímu společenství jako generální tajemník OSN. Evropská unie dnes eh, potvrzuje svoje odhodlání pokračovat v eh, klimatických opatřeních. Pane mm, tajemníku, Ehm, chci ehm, děkovat Evropskému parlamentu vám, eh, paní předsedkyně, za vaše ehm, odhodlání zajistit co nejrychlejší ratifikaci pařížské dohody. Tato závazek je také o naší odpovědnosti, eh, o, o tom, jakou roli hraje Evropská unie na evropské scéně. EU dlouho, mnoho let pracovala na eh, nové klimatické dohodě, a, aby byla možná minulý, týden, minulý rok v Paříži. Tvrdě jsme pracovali na tom, aby proběhla výjimečná schůze rady a byla získána podpora členských zemí s ratifikací pařížské dohody. Jsem rád, že rada eh, formálně přijme rozhodnutí o ratifikaci. Chci ujistit tento parlament jménem předsednictví, že k dnešnímu dni začneme energicky pracovat na její implementaci. Děkuji vám. Děkuji. Nyní přejdeme k hlasování. Jako první eh, předám slovo eh, panu zpravodaji, předsedovi výboru pro životní prostředí, panu Giovanni Lavia. Eh, marginální tajemníků Spojených národů, pane předsedo, kolegové, dámy a pánové, jako předseda Envy a zpravodaj jsem pišný na to, že mohu parlamentu doporučit Eh, aby dali svoji podporu ratifikaci pařížské dohody. Před 20 lety byl kiotský protokol prakticky pohřben v americkém senátu. Od té doby EU hrálo vedoucí úlohu v mezinárodních krocích boji proti klimatickým změnám a tvrdě pracoval na tom, aby Paříž byla úspěchem. Dnes chci zdůraznit, že pařížská dohoda zajistí vstup v platnost eh, zde v eh, parlamentu evropských občanů. Je to historická chvíle a je to výsledek eh, velké spolupráce mezi poslanci Evropského parlamentu, národních parlamentů, členských zemí EU, Evropské komise a předsednictví rady. Především chci um, vzát hold práci komisaře um, eh, Rias Kanet, s kterým jsem byl v kontaktu během celého toho procesu. Dnešní hlasování ukazuje, že Evropská unie plní dané sliby. Musíme a můžeme předat budoucím generacím svět, který bude stabilnější a eh, více prosperující, zdravější, čistší planetu. Dnes se tomu přibližujeme. Dnes to můžeme zvládnout. Děkuji. Nyní přejdeme k hlasování o doporučení návrhu usnesení rady o eh, uzavření rámcové dohody OSN o klimatických změnách, dohody, pařížské dohody ve jménu Evropské unie. Mm, budeme hlasovat jmenovitě, otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Je tomu tak, tím končím hlasování. 679 odezdaných hlasů, 610 hlasovalo pro. 38 hlasovalo proti, 31 se zdrželo hlasování. Konstatuji, že parlament eh, schválil dohodu.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 Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Děkuji vám srdečně. Děkuji za uh, převážnou uh, většinu, kterou jste odhlasovali tuto rámcovou dohodu. A chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, uh, kteří pracovali na uskutečnění tohoto procesu. Ještě jednou chci i vaším jménem poděkovat generálnímu tajemníkovi banky Munovi nejenom za to, že byl dnes mezi námi, ale také za to, jak celá řada z vás to také zmínila ve svých projevech, jakou práci vykonal v posledních deseti letech v OSN a přejeme panu generálnímu tajemníkovi do zbývajících týdnů. A jistě i poté pro něj osobně nejenom hodně dobrých, zdravých budoucích let, ale ještě jednou mm, velice oceňujeme to, co vykonal jako generální tajemník OSN v tak bouřlivých dobách. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji.